zabývat těmito otázkami. Musíme také se postarat to, aby všechno bylo příslušným způsobem implementováno. Je důležité, abychom dělali všechno pro to, abychom aplikovali lepší pravidla na mezinárodní obchod. Děkuji, děkuji pane Šlitr, pan Šlitr, pan Segedy je další. Děkuji, děkuji pane předsedo.